Děkuji a nyní paní Sandra Rodriguez na jednu minutu. V podstatě z principu nejsme proti opětovnému využívání vody. vody. Nicméně návrh komise sebou nese řadu problémů. Za prvé, ta recyklace vody bude v rukou soukromých firem. Jak řekla komise, má jít o nové podnikatelské příležitosti. To tedy budou firmy, kterým půjde o své obchodní zájmy a nikoli o naše zdraví. Takto citlivá činnost musí být v rukou státu, tak jako e, zbytek koloběhu vody. A e, potom se tu připouští, že ne všechna recyklovaná voda bude používaná k zavlažování plodin. Takže já se ptám, ta voda, která nebude používána na konkrétní plodiny, ale e, na nějaké jiné účely, jak u ní bude zaručeno, že nebude znečišťovat. A dále, nemyslím si, že můžeme nadále odsouvat náš odpad do venkovských oblastí. Všechno se nakonec dostane e, do půdy a do vzduchu a do vody. Musíme pracovat na jiném modelu rozvoje. Děkuji za zelené, pan Škrlec gospoo predsjednice potovani povjerenie vella pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, v první řadě bych chtěl poděkovat paní bonaf za vynikající zprávu. Díky našemu společnému úsilí jsme eh, vytvořili dobrou a vyváženou zprávu. Opětovné používání vody má dopady na životní prostředí chybným užíváním můžeme spochybnit eh, otázku obnovy vodních zdrojů. Souvisí s tím celá řada problémů. Eh, klimatické změny mají stále větší dopady na naše životní prostředí a stále více to ovlivňuje zemědělskou produkci, kde tady začíná být stále důležitější naučit se opětovně využívat vodní zdroje, zejména na ostrovech. Jsou tady ovšem otázky jako kontaminace vody či půdy. Velkým problémem jsou mikroplasty nebo endokrinní disruptory, které se často právě v této vodě nacházejí. Zpráva paní Bonafé, říká paní Joren, je dobrá zprávou, protože přináší dobrá řešení závažné, závažné problémy týkající se vzácnosti vody a problematiky sucha v Evropské unii. Tento znepokojivý problém, který částečně souvisí s globálním oteplováním, klimatickými změnami, nyní postihuje celý jich Evropy, což jsou území, která každoročně mají problém se zásobováním vody. Tam skutečně velký, velká vodní zátěž. A samozřejmě zemědělci jsou první, kteří za to platí. Já tudíž podporuji eh, výměnu eh, a rozšiřování eh, dobrých postupů, a opětné využití zejména za účelem zavlažování. Musíme ovšem dbát na kvalitu této vody, zejména pokud jde o požadavky týkající se mm, mm, mikroznečišťujících látek a mikroplastů. Musíme chránit zdraví lidí, zdraví zvířat, chránit životní prostředí a zajistit naše zásobování vodou. Děkuji. Děkuji a za ENF paní Mela. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh nařízení týkající se opětného využití eh, vod je eh, se, a dotýká se velice zásadního tématu, a to z několika důvodů. Jednak eh, jsou tu určité eh, informace o tom, že určité faleš, falešné zprávy o tom, že které v podstatě spíš jsou o špatném, špatných principech využívání vody a my jsme tudíž proto, aby se zlepšilo toto využívání, pokud jde o její eh, zpracování eh, a její ukládání. Eh, vzácnost vody samozřejmě nemůže být využívána k tomu, aby se útočilo proti malým zemědělcům, aby docházelo eh, k monopolizaci zemědělství ze strany velkých eh, firm za účelem politických anebo finančních spekulací. H2O se stává cílem veškeré spekulace globalistů. Děkuji a nyní pan Líze na minutu a půl. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z dobrého důvodu Máme velice přísná pravidla pro pitnou vodu. A já se domnívám, že ne u všech použitích, pro, které máme pro vodu, potřebujeme stejně přísná pravidla. Proto dává smysl, abychom vytvořili eh, jaksi několik stupňů předpisů. Nedostatek vody eh, to je velké téma nejen v Jižní Evropě. Já pocházím eh, z, oby, z obce nebo z oblasti, kde máme vody obvykle hodně Eh, říká se eh, často tak eh, vtipně, že pokud nechcete o dovolené slunce, jeďte do Sárska. Nicméně máme tam 8 milionů obyvatel, kteří mají obvykle zabezpečení vody, ale letos bylo tak suché léto, že zkrátka všechny studny a zdroje vody byly naprosto prázdné. Takže eh, ty členské státy, které říkají, nedostatek vody nikdy nebude problém a proto nepotřebujeme žádné předpisy, by si měly dávat pozor. Žijeme v době klimatických změn a je možné, že Ehm, bychom měli začít zacházet s tímto ceným zdrojem opatrněji. A proto ehm, si myslím, že tento text je správným přístupem a EPP by ehm, ráda měla směrnici, nikoli nařízení, abychom vytvořili trochu flexibilitu a udělali zadost přáním členských států, ale obecně vzato je dobré, že bude například voda pro zavlažování podléhat přísným předpisům, přestože ne tak přísným jako pitná voda. EPP tento text podpoří. Děkuji vám. Děkuji. A na minutu paní Serbu. Thank you. Děkuji. Samozřejmě, že nedostatek vody eh, postihuje v podstatě 60 území Evropské unie a přes 30 eh, obyvatel. Potřebujeme vodu na to, abychom vyráběli potraviny, energii a další konzumní zboží. Za tímto účelem musí existovat řešení na evropské úrovně. Směrnice o vodě počítá s opětným využíváním například městských odpadních eh, vod eh, v zájmu účelného využívání zdrojů. Ale tato možnost není ještě plně využita, protože nám chybí jasné legislativní nástroje. Ovšem nástroj komise se omezuje pouze na eh, opětné využití eh, vody pro zemědělské eh, účely. Ale těchto možností existuje i více. Je důležité mít nařízení, jim se stanoví harmonizovaná kritéria na evropské úrovni pro veškeré aktivity opětného využití městských vod. Děkuji. Vous avez deux minutes. Paní Evy, dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Území Evropské unie je e, postiženo nedostatkem vody v důsledku lidských činností a klimatických změn. Pouze v roce 2003 to eh, na evropském zemí generovalo ztráty 8,7 miliard euro. V 80. a 90. letech počet lidí postižených suchem zvedl, vzrostl celkem o 20% a stojí nás to nějakých 120 miliard euro. Eh, není to, jak říkali kolegové, nejenom v tom suchém období či v zemích na jihu, ale nedostatek vody a sucho se stále více a více dotýká i severu Evropy. Není tedy pochyb o tom, že voda jako společný majetek je velmi cený zdroj a měl by být řízen efektivnějším způsobem a měli bychom se o to zasadit na všech úrovních. Z tohoto důvodu společné normy, které podporují propagaci eh, oběhové ekonomiky, můžeme jenom přivítat. Je to důležitá příležitost, kterou by Evropa neměla promarnit. My jsme se podíleli na vypracování minimálních norem pro kvalitu odpadních vod, abychom zajistili opětovné využití. Nikdy, nikdy by to nemělo představovat riziko pro půdu či plodiny. Mikroplasty a endokrinní disruptory tady musíme postupovat se vší rozhodností, aby tyto látky nebyly přítomny ve vodách, které jsou vypouštěny do řek a moří eh, a abychom eh, neškodili dále biodiverzitě. Takže eh, opětovné využívání odpadních vod musí eh, být eh, tedy velmi dobře regulováno. Zároveň musíme zabránit používání nebezpečných látek či toxických látek, které se opravdu nikdy nesmí nacházet ve vodách, které mi budou zavlažována naše pole či mm, produkty, které se dostanou na náš stůl. Závěrem děkuji paní zpravodajce a děkuji stínovým zpravodajům. Takže ještě jednou, ano, chceme opětovné využívání vodí, ale bezpečným způsobem. Děkuji, eh, pan Lančíny, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme se snažit bránit zdraví našich občanů a životní prostředí. Chceme budoucím generacím zanechat svět, který bude více čistý a více bezpečný. Musíme hledat dlouhodobá řešení, ale nesmíme eh, dopustit, aby se z toho stal nějaký hon na čarodejnice a aby to ohrozilo konkurenceschopnost našich firem. Třetina evropského území je postižena nedostatkem vodních zdrojů. Opětovné využívání odpadních vod není všelékem, ale je to první důležitý krok správným směrem. Opravdu by nám to uh, mohlo uh, pomoci zajistit těch 6 000 krychlových kilometrů ročně. V Itálii je to více než důležité, abychom zajistili udržitelnost vodních zdrojů. Uh, je to důležité pro naše zemědělce. Musíme tedy zajistit, aby tato legislativa přinesla jednotná pravidla a harmonizovaná kritéria. Musíme se zasadit o bezpečí našich občanů a o co největší využívá opětovné využití paní vod. Děkuji, paní Dela, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, drazí kolegové. V kontextu oběhového hospodářství je tato zpráva obzvlášť důležitá a já chci za to poděkovat paní Bonafé i všem dalším kolegům. Kromě otázky transparentnosti a odpovědnosti je to jasná eh, nezbytnost také výzkumu a inovací, ale ještě chci vypíchnout další bod. Ehm, samozřejmě, že eh, otázka sanitární nesmí být nějak dotčena. Musíme účinným způsobem využívat vodu, ale musíme informovat zemědělce tak, aby Eh, byla recyklovaná voda používána optimálním způsobem, aby to na, mě nemělo, aby to na, na ně nemělo nějaké negativní sanitární dopady. Pak je tu také eh, otázka eh, přijetí tohoto faktu spotřebitelem v potravinovém řetězci. Čili je to otázka také informovanosti a vyškolení všech aktérů. Ano, a nyní přejdeme k části Catch the Eye. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Pane komisaři, od roku 2008 eh, Evropský parlament říká, že musíme řešit problematiku nedostatku vody. Kromě oběhového hospodářství musíme hledat i e, jiná řešení. Zdroje vody jsou e, naprosto klíčové oblasti a je, je potřeba, aby při opětovném využívání odpadní vody pro zavlažování plodin byly respektovány předpisy pro e, zdraví obyvatel a zvířat. Nesmí dojít ke znečišťování nebo jakémukoliv narušování životního prostředí či biodiverzity. Tady eh, musí sehrávat svou roli příslušné orgány a také koncoví uživatelé. Ti všichni musí spolupracovat na tom, aby řešení fungovalo. Eh, je také potřeba, abychom eh, obnovili infrastrukturu prostřednictvím investic. Děkuji. Děkuji. A slovo dostane pan Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Voda je cyklická. Nejdřív z nebe, pak zmrzne, pak se vypaří, pak znovu padá. Není to ale nevyčerpatelný, nekonečný zdroj. I v mé zemi, která je pověstná deštěm, jsme museli dávkovat vodu loni v létě v místech, jako je například Dublin tam teče polovina potrubí. Eh, takže to je problém, který se muse, musí rozhodně řešit, protože potrubí je děravé a voda je důležitá a eh, proto vítám tento návrh. Simona Maria, Maria Angelik hovořili o oběhovém hospodářství a o, o, o tom, že využívání vody je součástí eh, tohoto hospodářství, když opětně využíváme vodu, ať už na zavlažování, nebo eh, za jiným účelem. Je to naprosto stěžení a musíme se o vodu dobře starat. Takže já rád podpořím tento návrh. Děkuji. Děkuji. Tím jsme dokončili Catch the Eye a slovo má opět pan komisař Vela. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedající. Ještě jednou bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce Bonafé za úspěšné napsání této zprávy a vítám vaši podporu a podněty od poslanců vašeho parlamentu. Komise pozorně sledovala diskuzi a e, detailně proskoumá návrhy Evropského parlamentu v rámci dalších kroků legislativního postupu. Chtěl bych zmínit dva nebo tři body. Pokud jde o otázku znečištěné půdy. Máme směrnici o nitrátech, která chrání naši půdu a komise sleduje její implementaci velice pozorně. Při nejmenším pro mě je velice těžko obhajitelné nebo pochopitelné, jak špatné zemědělské, že špatné zemědělské postupy stále ještě poškozují ty zdroje, na kterých udržitelné zemědělství závisí. Další věc, kterou bych chtěl říct, je, že občas podceňujeme tento problém, když říkáme, že Evropská unie čelí nedostatku vody. Ona celá planeta čelí nedostatku vody, což znamená, že je nutné jednat. A je nutné jednat teď, urgentně. Pokud jde o rozsah působnosti eh, navržené legislativy, zda se má omezit na zemědělské zavlažování nebo ne, k tomu bych chtěl říct, že z možných oblastí opětovného využívání vody je zemědělské zavlažování tím nejrozšířenějším na celém světě, jak prokazuje posouzení dopadu o opětovném využívání vody pro zemědělské zavlažování. Eh, Toto využití má velký potenciál i v Evropské unii, ale není využíváno dostatečně. Komise souhlasí s tím, že je žádoucí používat recyklovanou vodu i na další účely, ale navrhované právní předpisy nevylučují možnost, aby členské státy využívali recyklovanou vodu pro jiné účely než pouze zemědělství. Pevně věříme, že nalezneme dohodu o nových předpisech a že bude možné rychle dokončit legislativní postup v této velice důležité oblasti. Jakmile nová pravidla vstoupí v platnost, budou usnadňovat odběr recyklované vody a tím přispějeme k naplňování zatím nevyužitého potenciálu a také ulevíme tlaku na čerpání povrchové a podzemní vody. Bude to ku prospěchu zemědělců, spotřebitelů i, potře- i průmyslu. Komise se těší na následující vyjednávání a je připravena poskytnout eh, vám eh, pomoc. Eh, počítám s vaší podporou v hlasování, jako vždycky, a ještě jednou vám děkuji. Co se děje, paní Sende? Madame la présidente, Já jsem chtěla jen ještě říct panu Velovi, tedy ho požádat, jestli by nám mohl říct, kdy připraví směrnici týkající se půdy, kontaminované půdy. Protože on mi neodpověděl předtím, teď bych chtěla, aby to skutečně řekl. Já vám dám slovo za chviličku ještě paní Grapiny, eh, nikdo vás, si vás nevšiml, ale protože už jsme skončili, tak prosím písemně. Eh, takže teď prosím, pane Vela, jestli jste ochoten zareagovat na paní Sende a pak dáme slovo paní Bonafé. Monsieur Vela, êtes-vous d'accord pour euh, répondre à la question de Madame Ayala? Takže jestli chcete odpovědět, pokud jde tento, tento harmonogram. Ano, já si myslím, že tu byly různé pokusy, různé snahy dospět k návrhu ohledně toho, jak dál. My jsme se o této možnosti bavili, ale bohužel zatím jsme nedospěli k jednoznačnému závěru. Ale slibuji eh, vám, že se o to znovu pokusím. Děkuji. Paní Bonafé. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat panu komisaři za Eh, ta slova, kdy věnoval velkou pozornost tomu tématu, které se tady dnes řešilo a tu pozornost, kterou tomu věnoval i v posledních měsících na konci svého mandátu. Zároveň bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili, ne jenom za tu práci odvedenou v posledních měsících, ale chtěla bych jim poděkovat i za ta dnešní slova, eh, která vyjadřují eh, důležitou podporu, kterou potřebujeme pro tento návrh, který projednáváme, protože nikomu, eh, jak je zřejmé, tady neuniklo, že voda představuje cený, velice cený zdroj a nemůžeme jim plítvat, nemůžeme plítvat ani jedním krychlovým metrem. Takže eh, ty principy oběhového hospodářství, které se dotýkají celkového rozvoje Evropy, se musí věnovat i zprávy vodních zdrojů je potřeba, abychom v první řadě, ano, opravdu v první řadě se zaměřili na to, že musíme šetřit eh, vodními zdroji, ale zároveň také musíme podpořit to opětovné využívání, opětovné využívání pro eh, zemědělství, ale také pro civilní čenily, třeba čištění ulic, ale také pro průmyslové účely. Ale samozřejmě nesmíme ztrácet ze zřetele zásady ochrany lidského zdraví. S ohledem na klimatické změny je zřejmé, že jestliže nebudeme jednat rychle a rozhodně, bude to představovat velké problémy i pro naše hospodářství. Takže musíme podpořit efektivní využívání vodních zdrojů, musíme nastavit jasná pravidla, jasné normy a také musíme podpořit investice do tohoto sektoru, protože jestliže to chceme dosáhnout bez investic, to nepůjde. Děkuji, tím končí naše rozprava a hlasovat budeme dnes, respektive asi za 13 minut a do té doby si uděláme krátkou pauzu. Uh, Dobře, milí kolegové, prosím, abyste zaujali svoje místa, abychom mohli zahájit hlasování. Prosím kolegy, aby se posadili, začneme. So, colleagues, uh, the first... Takže kolegové, první hlasování. Dohoda mezi pobřežím slonoviny a EU o partnerství, zpráva kolegy Ferreira. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. A uh, Druhé hlasování, zpráva kolegy Ferreira. Usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. přijato. Dále tady máme eh, dohodu mezi EU a Maroko. Nejprve se hlásí o slovo kolega Marcel Jezi na vrch usnesení. 30 vteřin. Gracias, presidenta. Queridos colegas. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní předsedkyně, kolegové, Eh, Human Rights Watch nás upozorňuje na to, že tady hlasujeme o dohodě mezi EU a Maroko, včetně západní Sahary, a jedná se o porušení mezinárodního práva. My jako europoslanci nestojíme nad eh, tímto právem a měli bychom požádat o stanovisko Evropského soudního dvora. Zda skutečně tady respektujeme mezinárodní právo a lidská zdrava práva, takže buďme prosím konzistentní a požádejme o stanovisko Evropský soudní dvůr. Děkuji a nyní budeme eh, hlasovat. Hlasujeme o usnesení jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, dobře, ověříme, samozřejmě. Takže prosím, hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Next week I'm... Dále zpráva kolegy Kadeka. Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu. A hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasování o souhlasu. Končím hlasování. a je to přijato. Hlasujeme dále. Zpráva kolegy Nikolaje. Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu. Jmenovité hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to přijato. Dále zpráva kolegy Rodriguez Pinheiro. Protokol k dohodě o hospodářském partnerství politické koordinace a spolupráci mezi EU a Mexikem, pokud jde o přistoupení Chorvatska. Jmenovité hlasování zahojí nyní. Končím hlasování. Přijato. Dále zpráva kolegy Salafranka Máme tu pozměňovací návrhy výboru an blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále 45D jmenovitým hlasováním, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 46D jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Dále pozměňovací návrhy 37 až 38. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále jmenovité hlasování o návrhu komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní Eh, Evropský parlament tedy dokončil první čtení. Pojďme dále. Další zpráva kolegy Kadeka. Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace. Máme tady pozměvací návrh 99, pro zatímní dohoda, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Společné prohlášení, pozměňovací návrh 100, výborem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že Evropský parlament dokončil první čtení. Dále zpráva kolegyně Gardíny. Mechanismus civilní ochrany Unie. Návrh 79, jmenovité hlasování zahajují nyní. Končím hlasování. Přijato. Dále společné prohlášení, návrh 80 výboru, kdo je pro. Proti. Drželi se. Přijato. A tímto Evropský parlament dokončil první čtení. Pojďme dále. Zpráva kolegyně Bonafé minimální požadavky na opětovné využívání vody. Nejprve návrhy příslušného výboru. Hlasujeme unblock. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dále návrh 121 od výboru. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 133. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Toto ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Dále. Návrh 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále návrh číslo 90 od výboru. Tak můžeme ověřit 135, takže ověříme 135, zahojí hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Dále návrh 90 výboru, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu komise jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. A je to přijato. Tím je dokončeno první čtení. Pojďme dále. První zpráva kolega Dantyho. Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly. Hlasujeme o prozatím dohodě. Číslo, návrh číslo 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A opět tímto Evropský parlament dokončil první čtení. Druhá zpráva kolegy Dantyho program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku. Před hlasováním chci dát slovo zpravodaji panu Dantymu maximálně na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, program pro jednotný trh združuje šest stávajících programů a předpokládá nové zdroje pro posílení fungování jednotného vnitřního trhu. Mluvíme o financování vyčleněné na eh, evropské úrovni na období 2021 až 2027 s cílem podpořit konkurenceschopnost průmyslu, zejména mikropodniků, eh, malých a středních podniků. Chceme zajistit bezpečnost potravinářského řetězce, bezpečnost eh, lidí, zdraví a bezpečnost potravin. Také Chceme vytvořit rámec financování pro evropskou statistiku. E, předkládáme tady velice ambiciozní návrh, který předpokládá celkové finanční alokaci 6 miliard, z čehož 3 miliardy by byly vyčleněny čistě na program COSME, začleněný, zaměřený na malé a střední podniky, které představují důležitý pilíř evropského výrobního systému. Konkrétní zdroje vyčleněné na posílení dozoru nad trhem a bezpečnosti produktů s tím, že zejména by se věnovala pozornost produktům prodávaným online a konečně aktiv přenesené pravomoci zaměřené na posílení programu kontroly a dohledu Evropského parlamentu. Tímto textem, milí kolegové, Evropský parlament zaujímá jasnou pozici, jasný postoj na podporu evropského systému a ochranu evropských občanů. Doufáme, že i rada učiní stejně. Děkuji. Děkuji. A nyní nejprve hlasujeme o návrhu odmítnout návrh komise. Stop, návrh 150. Kdo je pro odmítnutí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh odmítnout návrh komise není přijat. Pojďme nyní k návrhu legislativního textu. Máme tady návrhy příslušného výboru, hlasujeme unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Dále návrhy příslušného výboru udělené hlasování 25. Dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme tuto část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato velkou většinou. Já se omlouvám, jak jsem to neviděla, říká paní předsedkyně. Návrh 38 výboru. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Návrh 100 výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Dále jmenovitým hlasováním 154 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 156. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 158. D. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh číslo jedna výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 152 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní návrh komise jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A tímto Evropský parlament dokončil první čtení. A dále hlasujeme o zprávě kolegy Martušelo. Jsou to pozměňovací návrhy příslušného výboru Unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 29. Od výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu komise jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní jdeme na usnesení o integraci Romů. Budeme hlasovat o odstavci 2, 4 původního textu na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 2, bod 6 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 3, bod 4 původního textu na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod 3 po bodu 4. Tady dám slovo paní Koraca Bild, aby navrhla ústní pozměnění. Prosím, máte slovo. Evropský parlament, eh, jakožto, jakožto eh, koordinátorka pro dětská práva navrhuji toto pozměnění. Explicitně považovat děti za prioritu při programování a implementaci eh, strategické národní strategie integrace Romů. Parlament opětovně zdůrazňuje důležitost ochrany a podporování rovného přístupu ke všem právům pro romské děti. Děkuji. Jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměnění? Zdá se, že ne. Takže hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pod odvodnění B původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jdeme dál. Je to zpráva kolegyně a Ruiz uplatňování ustanovení smlouvy týkajících se občanství EU. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 6 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto původní text eh, jmenovitě, odstavec 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď původní text odstavce 26 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 odstavec 38 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 39 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 42 původního textu na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 46 původního textu na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část odstavce 46 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď pozměňovací návrh jedna na dvě části. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 49 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení D, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti?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 Končím hlasování.